Okay. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, čekáme, až ještě dorazí ostatní kolegové, ale zdá se, že zatím nikdo nepřichází, takže bychom asi měli začít. Máme 10 minut po deváté, takže začneme. Chci vás přivítat na našem společném zasedání. Dnes máme to velké potěšení předsedat tomuto společnému jednání s paní Kostou, předsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání. A vítám také mezi námi všechny kolegy z výboru pro kulturu a samozřejmě i kolegy z ITRE. Dříve než přijdeme k hlasování, přijmeme pořad jednání. Pokud nemáte žádné námitky, pořad jednání schválíme. Máte nějaké připomínky? pořadu jednání na tu hodinu společného jednání. Bez připomínek. Oznámení předsedy. To je velice stručné. Toto jednání je webstreamováno a k dispozici máme tlumočení téměř ve všech jazycích s výjimkou malštiny, slovenštiny, chorvatštiny a velštiny. A nyní přejdeme k tomu důležitému hlasování. Paní Kosta začne a bude řídit hlasování až do návrhu 280. A já to po ní převezmu u kompromisu číslo 21. Uděláme vše pro to, aby, jednání, aby hlasování probíhalo hladce a rychle. Takže zkrátím to na úvod bez poznámek a slovo předám paní Kostě. Děkuji, pane Busku. Jsem velice ráda, že můžeme eh, společně řídit společné jednání, tak abychom přijali, odhlasovali tuto důležitou zprávu. Chtěla bych také přivítat všechny kolegy jak z výboru pro kulturu, tak z ITRE, zvláště oba spoluspravodaje, pana Elera a pana Morgana, kteří spolu odvedli výborníku z práce. Navrhuji, abychom neprodleně přešli k hlasování. Připravte si prosím hlasovací kartičky. A nejprve vyzkoušíme, zda vše funguje. Zahajuji hlasování, tedy testovací hlasování. Končím testovací hlasování. Zdá se, že je to v pořádku nyní tedy můžeme začít hlasovat. Začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Vzdržel se? Schváleno. Kompromis 113 na další straně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 127 na další straně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 165 na další straně. Mikls, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 166 zde máme oddělené hlasování, které si vyžádali EPP a SND. Kdo je pro první část? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále jdeme k návrhu 168. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 12 na další straně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kom- pozměňovací návrh 139. 239. 239. Aha, já jsem přeskočila stránku. Takže 239, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 190, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 192, oddělené hlasování na žádost EKR. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, pro? Proti, zdržel se, schváleno. 194, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 195, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 218. Linar, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 219. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 221. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Nyní kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 232. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 233. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 234. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14. Pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14a, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 243, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 247, pro, proti, zdržel se, schváleno. 248, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále kompromis 16, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 20, pro, proti, zdržel se, Schváleno. Dále pozměňovací návrh 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 280. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní předám hlasování panu Buskovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, milá Silvie. Pokračujeme. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 290. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 22. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 297. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 306, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 307, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 308, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 317, kdo je pro? Proti? Zdržel se? ověříme to, čas od času to budeme ověřovat, takže 317. Uzavírám hlasování. Ale nebylo to, nebylo to stoprocentně. Je to schváleno, ale dal jsem vám šanci. 308, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 320, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme, ověříme, protože to nebylo úplně jasné. Takže 320, končím hlasování. No, schváleno, také schváleno, kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 323 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 1 k návrhu 324. A pravděpodobně znáte ten ústní pozměňovací návrh. Chci se zeptat, zda má někdo vůči němu nějaké námitky. Nemá. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 325 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 25 pro? Proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 342 pro, proti, zdržel se, schváleno. 343 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 347 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 348, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 351 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 352 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 349, kdo je pro, proti, Zdržel se. Zamítnuto. 350. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 353. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 354. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 355. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 359. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 360, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 371. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 372. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 374. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 378. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 386 a 387 společně, protože to jsou identické. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 388, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme návrh 388. Ukončím hlasování. Schváleno. 389, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 390, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 391, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 4, pro, proti, zdržel se, schváleno. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 7, pro, proti, zdržel se, schváleno 8, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 10, pro, proti, zdržel se, schváleno 11, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 23 pro, proti, zdržel se, schváleno.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 Schváleno. 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh k návrhu 41. Nějaké námitky? Žádné nevidím, takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 42 a 43, o nich hlasujeme společně, jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 44, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, schváleno. 46 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 36, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 56 pro, proti, zdržel se, schváleno. 57 zde máme dvě části, takže první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Rovněž. Kompromis 37, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 63, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 64. Pro? 64, ano. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 65. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 70. Pro? Proti? Zdržel se. Schváleno 71 pro, proti, zdržel se. Schváleno 73 pro, proti, zdržel se. Schváleno 74 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 75 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 77 pro, proti, zdržel se. Schváleno 78 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 39, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, schváleno. 89 pro, proti, zdržel se, schváleno. 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, schváleno. 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, schváleno. 94 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, ověříme, abychom oživili naše hlasování, takže 98. Končím hlasování. Zamítnuto. 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 100, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 102. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 103. Pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování o celém návrhu zprávy. Prosím, můžete začít hlasovat. Končím hlasování. Skvělý výsledek. Blahopřejeme oběma spoluspravodajům. Práce byla nelehká. Opravdu není vůbec jednoduché, aby se dva výbory shodly na všech eh, kompromisech a Děkuji jak spoluspravodajům, tak také stínovým spravodajům a dalším kolegům a vytváříme tím jakési klastry v rámci Evropského parlamentu, protože Evropská komise vlastně pracuje jaksi eh, v rámci klastrů a bylo proto naprosto nezbytné, abychom něco podobného vytvořili i v Evropském parlamentu. A jsem velice rád, že to fungovalo mezi našimi dvěma výbory úspěšně a že výměny názorů byly přínosné. Oba zpravodajové byli skutečně velice stateční a skvělí a ještě poděkuji paní eh, Kostě za to, že sdílela se mnou tento úkol. E, děkuji, pro mě to také bylo potěšení, říká paní Kosta. Chtěla bych poděkovat členům obou výborů za spolupráci a poblahopřát jak spolu pravodajům, tak s tím zpravodajům. A také bych chtěla poděkovat oběma sekretariátům za podporu, stejně tak jako všem skupinám za přijetí návrhu zprávy. Umím si představit, že oba spoluzpravodajové by asi rádi něco řekli, po tomto úspěšném hlasování. Pan Eller, prosím o klid v jednacím sále. Dámy a pánové, paní předsedkyně, děkuji vám. Já bych eh, chtěl pouze upozornit na to, že vzhledem k tomu, že poprvé oba výbory spolupracovali, tak my jsme se jaksi domnívali původně, že to bude kontroverznější a komplikovanější, ale myslím si, že ta spolupráce nakonec vyšla skvěle že to byla výjimečná zkušenost. A možná to není naposledy, co takto spolupracujeme. Vzhledem k tomu, že vlastně poprvé jsme se zabývali společně něčím, eh, což se eh, týká věcí od eh, automobilového průmyslu přes různé kulturní aspekty a e, zprávu práv. A je jak ta zpráva e, jak si e, se vyvíjela dlouho a hovořil o ní také předseda Evropské komise ve v projevu o stavu Unie. Myslím si, že my eh, často zde hovoříme spíše o ambicích eh, a ne tolik eh, o legislativě a přidělování peněz, ale nyní tomu bylo vlastně poprvé jinak, protože jsme zde přidělovali peníze například z fondu EFSI a význam té naší společné zprávy bude určitě velký. Chtěl bych poděkovat také panu spolu zpravodaji Morganovi a oběma sekretariátům, kteří nám velice pomáhali. A chci poděkovat také svému týmu, Nině Ferugi a také jejím protějškům v týmu pana Morgana. My jsme u těch kompromisních eh, návrhů se snažili odrazit přínos obou výborů a myslím, že to bylo nakonec úspěšné. Já vám všem ještě jednou děkuji. Já bych chtěl v první řadě se připojit k tomu poděkování nejprve kolegovi Ellerovi, všem stínovým zpravodajům, obou sekretariátům. A také bych chtěl poděkovat za tu pozornost, kterou oba výbory této společné iniciativě věnovali. Myslím si, a to je asi politicky nejdůležitější, že i výsledek hlasování je dobrý. Výsledek byl kompaktní a myslím si, že Evropské komisi vysíláme jasný signál, že je třeba Evropské unii dát jasný rámec pro evropský kreativní průmysl. Myslím si, že to je jaksi eh, dlouhodobý plán, který se odrazí i v rozpočtových parametrech. A již eh, brzy jak si by komise k němu měla přihlédnout eh, při konkrétním rozhodování o finančních prostředcích. Myslím si také, že toto téma jaksi eh, je součástí našeho společného pohledu na eh, potřebu zajistit růst v Evropské unii. A domnívám se, že toto stanovisko sdílí celý Evropský parlament, tedy to, že je třeba věnovat zvláštní pozornost růstu pracovních míst, především pro mladé lidi. A zde bych chtěl rovněž eh, zmínit, že zde vlastně eh, hovoříme o zaměstnanosti mladých lidí, kteří eh, jsou buď odborně vzděláváni a nebo mají vysokoškolské vzdělání. Doufám, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat a ještě na závěr bych chtěl říci jednu věc. My jsme v parlamentu schválili řadu nástrojů na podporu malých a středních podniků a v tomto hlasování se v podstatě e, jednalo i o mikropodniky a o přístupu k bankovním úvěrům pro určité e, malé projekty a myslím si, že to je důležité a jistě o tom budeme hovořit i s členy dalších výborů. A ještě úplně na závěr, paní předsedkyně, chtěla bych říci, že ta cesta vůbec nebyla jednoduchá. Chtěla bych panu předsedovi Buskovi zvláště poděkovat, protože je pravda, že v parlamentu jsme zatím eh, zvyklí pracovat si jaksi každý na vlastním písečku. A samozřejmě ta spolupráce je možná, aniž bychom zároveň eh, ztráceli specifika těch eh, jednotlivých oblastí, ve kterých se pohybujeme. Myslím si, že se to podařilo i našim dvěma zpravodajům, že se jim jaksi eh, podařilo zohlednit požadavky těch podniků, které se zabývají duševním vlastnictvím, které eh, produkují nějaké kulturní statky i těch, které je neprodukují. A souhlasím s tím, co bylo řečeno, že Evropské komisi vysíláme jasný signál a že i po té Eh, zelené knize z roku 2011. Komise zatím ani v průmyslových, ani v kulturních politikách nepřihlíží eh, k tomu, co vlastně eh, přispívá k uznání Evropy v globálním měřítku a tím je právě kreativní průmysl a podniky, tedy nejen průmysl, ale i podniky v oblasti eh, sociálního hospodářství, které se na tom podílejí. A rovněž eh, poskytují velký objem pracovních příležitostí a eh, vzdělávání. A zároveň jde o podniky, které nelze delokalizovat, nelze je jaksi z Evropy přestěhovat někam jinam, jsou to podniky, které i v rámci regionů vytvářejí určité úspěšné sítě v rámci eh, takzvané smart specialization. A myslím si, že i toto je taková pobídka Evropské komisi, aby pozitivně zareagovala a zohlednila tento sektor také v rámci eh, fondu EFSI. A zároveň je třeba věnovat eh, větší pozornost eh, duševnímu vlastnictví, viděnému nejen jako eh, zdroj nějakých překážek, ale naopak jakožto zdroje růstu. A ještě jednou opravdu děkuji spravodajům, stínovým spravodajům a oběma sekretariátům za podporu a kolegy z výboru pro kulturu bych chtěla vyzvat, aby opustili sál, protože výbor ITRE bude pokračovat ve svém